a sice zpráva Dena, no, Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin. Ale nejprve mi dovolte říci, že máte slovo na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, paní předsedkyně, dnes, kdy eh, jsme svědky eh, eskalace konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou, hm, čelíme také krizi v zemědělském sektoru. Já bych tady rád hovořil o nesmírně významném odvětví. Eh, týká se to luštěnin a proteinových plodin. Některé z nich konzumujeme přímo, jako třeba hrášek, některé jsou určeny pro výživu výživu eh, zvířat. Máme tady velmi významné plodiny, které obohacují naše výživu ale musíme si uvědomit, že tyto proteinové plodiny musíme také správně zohlednit v budoucnosti. Musíme to spojit s tou otázkou, jaký rozvoj chceme pro naše zemědělství a jaký model potravin si přejeme pro budoucí generace e, jak podpis dohod GATT, tak Blair, dohoda z Blair House Eh, znamenala vlastně určité zacementování závislosti Evropské unie vůči třetím zemím. Máme tady například netransparentní smlouvy Číny s Latinskou Amerikou a je třeba, aby jsme si uvěd, abychom si uvědomili, že Evropská unie tady se vystavuje riziku, že bude ohroženo její zásobování a stabilita. Podívejme se také na eh, vliv té uhlíkové stopy, eh, když se dostaneme do závislosti, která způsobí nevratné škody. Také tady máme eh, stále větší znepokojení spotřebitelů v souvislosti s dovozem geneticky modifikovaných organismů. Mm, ale to riziko se tedy nezastavuje. Eh, musíme prostě pomoci našemu odvětví i dobytkářskému. Máme tady zneklidňující mezinárodní situaci, ale je třeba, aby všichni evropští aktéři se spojili a změnili tuto situaci. Vědci, zemědělci, aby všichni spojili své úsilí a vyvinuli středně dobou strategii pro evropskou soběstačnost v oblasti těchto plodin je třeba, abychom měli dostatečné zásobování u nás, abychom nebyli závislí na vnějšku. Je třeba omezovat dovozy, je třeba abychom bojovali také zároveň tímto způsobem proti deforestaci a k plnění pařížských dohod. Ale musíme říci, že k tomu nám nepodpoří jenom zvýšení produkce, protože musíme zlepšit konkurenceschopnost tohoto odvětví, eh, protože eh, zatím tady nemáme uspokojivou situaci. Jak toho můžeme dosáhnout? Podívejme se, že jenom 3% orné půdy se věnuje těmto proteinovým plodinám, které přitom mají ohromné výhody a umožňují zároveň zemědělcům používat méně dusíkatých hnojiv, protože oni dobře mm, absorbují dusík. A já doufám, že v příští zemědělské, společné zemědělské politice se budeme také obracet k řešení této problematiky, jako je střídání jednotlivých eh, plodin a také propojování našich politik s, eh, s ekosystémy. Protože tyto plodiny nejenom, že obsahují mnoho bílkovin, ale jsou také zdrojem dalších pozitivních přínosů. A proto si myslím, že je lepší mít lepší strukturaci tohoto odvětví. A dovolte, abych tedy eh, ještě řekl, že třeba znovu využívat eh, tyto eh, plodiny proto, abychom zlepšili naši soběstačnost zásobování proteinu, abychom posílili sílu našeho zemědělského odvětví, protože když se o to budeme starat, vyřešíme také naši problémy v budoucnosti. Proto je důležité, aby společná zemědělská politika umožnila a zlepšila situaci v této oblasti a umožnila zemědělcům, aby se této problematice věnovali. Dovolte, abych na závěr poděkoval všem svým spolupracovníkům a stínovým zpravodajům. Děkujeme vám. Nyní postup ke HDI, ale ve 23.00 musíme uzavřít toto zasedání jsou zde tři zástupci EPP, které jsem právě jmenovala. Pan van de prosím, máte slovo. Kolegyně, kolegové, strategie v oblasti bílkovin EU je nesmírně důležité, protože bílkoviny jsou zásadní pro naši výživu i e, pro výživu dobytka. Měli jsme e, zde e, různé choroby v 90. letech a proto musíme být vdělí. Ale celá řada bílkovin se nyní dováží v podobě dovážené soji z Jižní Ameriky. A tuto závislost musíme omezovat a propagovat jiné bílkovinné plodiny. To by mohl být krok správným směrem. Ale musíme usilovat i o diverzifikaci zdrojů bílkovin, například také v oblasti hmyzu nebo řas. A máme zde eh, také živočišnou produkci zemědělství, na kterou se vzkazuje určitý e, zákaz z 90. let a vyzývám komisi, aby tento zákaz ještě jednou zvážila, tak abychom rozvili plný potenciál. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych v první řadě poděkoval a vzdal čest svému kolegovi Jean-Paulu Denanovi za tuto skvělou zprávu. Myslím, že si musíme přestat lhát. Jsme závislí na rostlinných bílkovinách a většina z nich je ovšem dovážená v podobě soji, především geneticky pozměněné a tím krmíme svůj dobytek. To je naše realita. Nikdo to tady neříká. Přitom eh, GMO jsou zakázány v Evropě, tak přestaňme být pokrytečtí. Musíme vytvořit takový plán pro evropské bílko, rostlinné bílkoviny, jak navrhuje Jean-Paul Denano. Nebude se jednat eh, jen o soju, ale o všechny možné uh, plodiny, luštěniny, louky, protože 90% pochází právě z těchto louk. Musíme eh, vydat tento zákaz po roce 2020 a musíme přijmout eh, odvážné rozhodnutí, abychom valorizovali tyto rostlinné bílkoviny. Děkuji a nyní má slovo pan Mariáš. Děkuji, paní předsedkyně. Zpráva Denano se zaměřuje na klíčovou otázku potravinové bezpečnosti a bílkovinných eh, plodin. V Evropské unii by měly zaujímat své místo, jenže pouze 35 je produkováno v Evropské unii soja, která je dovážena především ze Spojených států, je rozhodně geneticky modifikována. A tím pádem je zde silná reakce ze strany běžných spotřebitelů i Evropského parlamentu proti tomu. A to plným právem. Potřebujeme vlastní strategii, protože pořád ještě máme velmi nejasný, netransparentní, netransparentní dohodu s Brazílií která nekalé konkuruje evropské produkci a podporuje zprávu Denanu. Az EPP-ből Dante Null parancsoljon 420-as. Děkuji, paní předsedkyně. Když jsem poslouchal svého kolegu Denano, kterému za tuto práci děkuji, měl jsem pocit, vážení kolegové, že jsem sedm let, o sedm let dříve tady, když jsme diskutovali o zprávě Heusling. Stejná slova, stejné naděje a stejný výsledek. Evropa je pořád ještě velkým dovozcem bílkovin. Pořád ještě máme deficit více než 20 milionů tun, především jako krmivo pro dobytek. V poslední reformě SZP jsme zavedli párovou, spárovanou pomoc, ale potřebujeme nebo tedy vázanou pomoc, ale potřebujeme jasné kroky. To, co bylo navrhnuto, ta opatření minulý rok, pokud jde o zóny ekologického zájmu, tak to se projevilo ještě větším omezením ploch, na kterých se pěstují bílkovinné rostliny, bílkovinné plodiny. Nadměrně se produkují olejniny a to vše ještě povede ke snižování používání proteinu. Nejdříve musíme být konzistentní, pokud chceme postoupit vpřed. Děkuji, nyní má slovo pan Buda. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna z velkých výzev pro zemědělství v EU je zabezpečení bílkovinami a to jak ve výrobě mléka, mléčných výrobků, tak i masa. Bílkoviny eh, eh, Rostliny vážou také dusík a jsou pozitivní pro ekologické zemědělství. Pěstování těchto plodin v souvislosti s vázanými platby z druhého pilíře nebo ekologizace by měly také e, zohledňovat potřebnou flexibilitu, tak aby se mohly lépe a snáze využívat stávající finanční balíčky a byla zajištěna kontinuita. Potřebujeme zde spravedlivé rozdělení po roce 2020 ve všech členských státech. Je třeba zde mít nové formy podpory diverzifikace, které by mohly využívat těchto kombinovaných plodeb, protože tyto plodiny eh, jsou eh, bílkovinné i jsou důležité pro půdu. Pan Polčák, prosím. Je podle mého názoru důležité, aby eh,

A ti tři poslanci, kteří ještě chtěli vystoupit, dostanou slovo, ale v příštím kole každý aj již nebudou zohledněni. Takže paní Petr, prosím. Děkuji. Tato problematika už je známá několik let. A co se týče budoucnosti evropského zemědělství, tak je třeba zde přijmout evropskou strategii pro propagaci bílkovinných plodin. Momentálně totiž závisíme na dovozu. Těší mě, že několik návrhů, které jsem předložila s dalšími členy EPP, byly zahrnuty do zprávy. Chci podtrhnout, význam diverzifikace plodin a doporučení, že eh, systém, systémy pěstování plodin by měly zohrožit právě také různé eh, bílkoviné plodiny. Je důležité rozvíjet zde regionální řetězce produkce bílkovin. A to je možné pokud se dají zemědělci dohromady, budou spolupracovat a bude zde lepší spolupráce mezi pěstiteli a chovateli a také propaguji ten eh, projekt eh, sojových produktů, které nejsou GMO. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem požádal, že, nebo tedy potvrdil, že nepožádám o slovo v dalším Catch Eye, ale je to velmi zajímavá debata. Pan Denano přednesl skvělý projev. Ukázal na situaci, která je složitá v Evropě, dlouho jsme se na ně zaměřovali a zároveň se snažil být takový eh, spravedlivý zmínil soju, kterou dovážíme. My máme zakázáno geneticky pozměněné produkty používat a přitom dovážíme GMO soju. Můžeme pěstovat tady v Evropě, to je volba, a bude to také přínos pro naše zemědělce. A jak ukázal, další výhody spočívají třeba v zachycování dusíku a také obnovitelné energie. Já jsem byl zpravodajem k obnovitelné energii a Naštěstí tam parlament jednu záležitost stáhnul. Doufejme, jak říkal pan Denano, potřebujeme praktické řešení a potřebujeme pěstovat a proteinové rostliny tady. Děkuji. Děkuji pan Venta na jednu minutu. Prosím, máte slovo. Ale vy jste ho nechtěl. No dobrá. Takže vás stáhneme se seznamu. Děkujeme, dámy a pánové. A nyní má slovo Mimica za komisi. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Dovolte mi poděkovat Evropskému parlamentu a zvláště panu zpravodaji Denano za to, že připravili tuto zprávu z vlastního podnětu Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin, protože je zde celá řada výzev a je to důležité odvětví, je to důležité pro různé aktéry, instituce a to tato zpráva dobře odráží. Jak všichni víme, tak bílkoviny z plodin jsou důležité, eh, protože jsou to zdroje aminokyselin například při chovu dobytka. Ale bílkoviny, plodiny jsou také čím dál tím populárnější v lidské spotřebě potravin. A zpráva na to poukazuje na tento rozvoj bílkovinných plodin v EU, protože to nebude přínosné jenom pro farmáře jako zdroj krmiv a potravin, ale také ta přispěje k celé řadě záležitostí ochrany klimatu, protože bílkovené plodiny mimo jiné jsou schopné vázat dusík z atmosféry. A v tomto kontextu zpráva z vlastního podnětu Evropského parlamentu je velice konstruktivní příspěvek k činnosti komise, která připravuje Evropský bílkovinný plán, který by měl být zveřejněn koncem tohoto roku. Kromě toho proběhne eh, konference na vysoké úrovni EU o bílkovinných plodinách ve Vídni na podzim během rakouského předsednictví Rady. A nastávající rakouské předsednictví opravdu se velice zajímá o toto důležité téma. Tento plán komise bude usilovat o udržitelnou a kontinuální dodávku bílkovinných plodin, protože jenom 38 eh, zdrojů v této oblasti pochází z EU a 5 eh, z oblasti sojové mouky. A to je nesmírně důležitý zdroj v oblasti krmných bílkovin a jsme tady výrazně závislí na dovozu soji, což má výrazné globální dopady. V roce 2013 jedna studie EU eh, zjistila, že 19 ztrát zalesňování v letech 1990 a 2008 odlesňování hlavně v Jižní Americe bylo právě způsobené pěstováním soji. Je to tedy opravdu nesmírně komplikované téma, které řešíme. Týká se to také agronomických podmínek v EU, e, ekonomické výhodnosti pěstování těchto plodin v EU, konkurenceschopnost v Evropě pěstovaných plodin ve srovnání s dovozu a také závazky VTO, které e, omezují e, možnost podpory poskytované v této oblasti v EU. Není zde tedy žádné univerzální řešení tématu. Cíl bílkovinného plánu Evropy bude proto velmi široký a bude se zabývat všemi možnými zdroji bílkovin z plodin v Evropě i typy poptávky. V rámci tohoto širokého rámce Evropský bílkovinný plán bude zacílen na čtyři oblasti a ty také zdůrazňuje Eh, projednávaná zpráva. Výzkum a inovace, zvyšování výnosů a lepší adaptabilita přizpůsobení evropským podmínkám. Ekologické, agronomické podmínky, eh, různé eh, dodavatelské řetězce a možnosti na různých oblast, v různých oblastech trhu. Zpráva EU také zmiňuje význam podpory ze strany společné zemědělské politiky v oblasti pěstování bylkovinných plodin. Ano, společná zemědělská politika zde má řadu různých přímých i nepřímých eh, podnětů, které mají přispívat k zvyšování pěstování těchto plodin. Nastávající reforma SZP také bude příležitosti k tomu, jak e, zde e, zdůraznit podporu bílkovinné produkce. Také zdůrazňujeme význam výzkumu. To bude také důležitou součástí plánu Evropské komise. Evropská komise se těší na další spolupráci s Evropským parlamentem při rozvíjení tohoto plánu v oblasti bílkovin, který bude přínosný pro nás, pro všechny, protože zde pak Evropa bude soběstatnější při získávání zásadních bílkovin. Děkuji vám. Velice vám děkuji, pane komisaři, a tímto